prohlášení Rady a komise, která se týkají Fondu Evropské unie pro strategické investice. Poprosíme nejprve zástupce Rady, paní Kalnina eh, Luka Šebica. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Děkuji, děkuji za to, že jste pozvali Radu že se můžeme zúčastnit této nesmírně důležité rozpravy, která se týká Fondu EU pro strategické investice. Samozřejmě, že je to priorita pro všechny tři instituce. Je to velice dobré východisko i pro další diskuse zároveň. Jsem vděčná za tuto příležitost podělit se s vámi o naše názory v tomto ohledu. Evropský parlament byl nesmírně nápomocný v této oblasti investic, dostal to na první místa našich priorit. A já jsem opravdu nesmírně ráda, že zde dneska stojím. My začínáme pracovat nyní na konkrétních prvních eh, cílech v rámci tohoto investičního plánu. Evropský fond pro strategické Investice je jednou z hlavních priorit pro naše předsednictví, pro celou radu. Je zásadní, abychom posílili ekonomický růst a snížili nezaměstnanost v EU. Investiční balíček by měl právě splnit oba cíle. A je nesmírně důležité to, aby spoluzákonodárci spolupracovali velice úzce a co možná nejrychleji. Myslím si, že je užitečné, abych se zmínil o tom, že pan předseda Juncker a zároveň Evropská rada se stanovili ambiciozní cíle. My spoléháme i na podporu Evropského parlamentu při dosažení těchto cílů. Stávající situace v oblasti investice vyžaduje rozhodné a rychlé akce. Chceme, aby první projekty již fungovaly již v letošním roce. Rada již zkoumá návrhy ad hoc pracovní skupiny. Jednání této skupiny jsou velice častá Dvě setkání proběhla například minulý týden, další nás čeká zítra. Naším cílem je dosažení obecného přístupu do března letošního roku, tak abychom měli dostatečný čas i umožnit Evropskému parlamentu rozhodnout o této záležitosti před letní pauzou. Proto bude Rada velice bedlivě sledovat pokrok v, těchto návr- v tomto návrhu bude, jak už jsem se o tom zmínila, to je jedno z našich priorit. První intenzivní výměna názoru návrhu na ministerské úrovni proběhla včera. Jsem si jistá tím, že parlament bude chtít rovněž přijít s ambiciozním přístupem a těším se na naši konstruktivní spolupráci, protože tento návrh by měl posílit ekonomickou obnovu oživení Evropy. Milí kolegové, samozřejmě, že tento fond pro strategické investice je nesmírně důležitý. Ovšem je to pouze jedna část našeho investičního plánu takzvaný eh, pilíř likvidity, který by měl mobilizovat finance v oblasti investic. Druhý pilíř našeho plánu to jsou ty, eh, ty, eh, to jsou ty připravované eh, projekty a zároveň vytvoření evropského určitého úzlu mm, pro poskytování poradenství. Chceme vytvořit skutečně spolehlivé, životaschopné projekty v této oblasti a zajistit to, že se toho zúčastňuje i soukromý sektor a že finance se dostávají do reálné ekonomiky. Proto bychom měli věnovat náležitou pozornost všem opatřením, které, doporuč, které doplňují, doprovázejí vytvoření tohoto fondu, protože budou zásadní pro strategické projekty a jejich plnění v celé Evropě. Možná je to ale třetí pilíř zlepšení investičního prostředí, který bude automaticky nejdůležitějším pro posílení soukromých investic. Toto je širší téma, které by mělo být řešeno na různých úrovních. Z evropského pohledu jde o dokončení jednotného trhu. Je zde několik opatření, která jež byla Evropskou komisi oznámena, například v rámci Unie pro kapitálové trhy. Rada je připravena spolupracovat s parlamentem, Evropským parlamentem i komisí na všech iniciativách, které by měly posílit jednotný trh a zároveň zlepšit konkurenceschopnost EU. Zároveň potřebujeme konkrétní kroky i na národní úrovni, tak abychom odstranili jakékoliv překážky investicím a otevřeli potenciál v oblasti investic celé Evropě. Proto se těšíme na návrhy komise, iniciativy, které jsou spojeny s těmito projekty. Investiční plán je v souladu s prioritami našeho předsednictví v oblasti ekonomických politik a konkurenceschopnosti. Jistě víte, že tento plán by neměl vyřešit úplně všechny oblasti eurozóny či Evropské unie makroekonomické šoky, deflace, energetická bezpečnost, zadluženost místních samozpráv. To prostě nemůžeme řešit úplně všechno, všem je to správně, krok správným směrem a především byl vytvořen mm, skutečně co možná nejpružnějším způsobem, tak aby mohlo dojít dalšímu růstu. Strukturální reformy, fiskální odpovědnost, investice, to jsou tři klíčové prvky pro nakopnutí růstu a zaměstnanosti. Investice je teda pouze jedním prvkem celé této směsi celého tohoto mixu. nesmí zapomínat ani na strukturální fondy, na fiskální eh, obezřetnost. Výzvy, které nás čekají, znamenají to, že všechny tři instituce musí spolupracovat rychle, ambiciozně, efektivně, tak aby legislativní balíček splnil očekávání, které eh, vidíme ze všech částí naší ekonomiky. Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové. Děkujeme. A nyní to je pan Katajnen, který vystoupí za Evropskou komisi. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, je mi vždycky potěšením, když se v parlamentu projednávají důležité věci, tak jako dnes. A taky děkuji předsednictví za eh, výbornou práci, eh, tedy za to, že jste mm, učinili z investičního plánu vysokou prioritu. Dva měsíce po eh, ohlášení své strategie na podporu zaměstnanosti a růstu Evropská komise začala pracovat na zákonu Eh, pro ustavení strategického fondu. Tento fond eh, je eh, důležitým prvkem Evropské investiční ofenzívy, tak aby se peníze dostaly do těch částí ekonomiky, kde jsou nejpotřebnější. Také navrhujeme vytvořit takzvanou transparentní frontu projektů, tak, aby bylo e, zajištěno, že všichni, kteří potřebují e, rozvinout své projekty, aby se jim dostalo e, potřebné podpory. Soudu s tím bude také to, abychom mobilizovali tolik potřebné soukromé investice pro členské země, spočívá jistota v tom, eh, že je jasné, jakým způsobem eh, budou tyto projekty financovány, jak se nejlépe vybírají a jak vybrat ty, eh, které budou mít největší dopad. Pro soukromé investory dáváme tu možnost, že Eh, poskytujeme garance a zároveň technickou pomoc a zajišťujeme transparentnost té tzv. fronty projektů. Eh, vše se vytváří ve velmi rychlém tempu a my eh, počítáme s vaší silnou podporou, tak aby tento strategický fond mohl fungovat již v prvním pololetí letošního roku máme velice náročný harmonogram. Eh, Rada eh, o tom začala jednat 19. Eh, ledna tím, že zavedla ad hoc investiční plán. Důležité je, aby se toho chopil co nejdříve také Evropský parlament. A my vyzýváme naše spolulegislátory tak, abychom byly hotoví do poloviny roku 2015. A díky té rychlosti je důležité, abychom si jasně vysvětlili, o co nám tady vlastně jde. Eh, zejména eh, tady nám jde o způsoby řízení a tak dále. Eh, pokud se týče pokud se týče přispěvatelů, komise eh, vítá eh, ty, kteří budou chtít přispět, tedy ty členské země přímo tady do tohoto fondu, eh, ať už přímo ze státních fondů nebo ze strany komerčních bank. Příspěvky v podobě kapitalu a, kapitálu a garancí se budou započítávat, se nebudou započítávat do deficitu národních rozpočtů. Pokud se týče řízení projektu, očekáváme, eh, že budeme mít dvoustupňovou eh, strukturu řízení a ta umožní eh, fondu zvýšit jistotu pro investory, takže bude možné jít do rizikovějších projektů než za běžného financování prostřednictvím EIB. Toto je velice důležité, protože tento projekt bude muset být schopen podporovat rizikovější projekty v těch částech ekonomiky, kde jsou prostředky nutné, kde je poptávka největší. Zároveň se bude investovat podle jasných pravidel, kde se budou stanovovat riskové, rizikové profily. Řídící orgán eh, bude eh, sestaven eh, s partnerů tohoto fondu Komise a Evropské centrální banky a dále také eh, všech těch, kteří se budou účastnit eh, a budou přispívat svým kapitálem do tohoto fondu. Zatím tedy eh, jsou jedinými příspěvateli tohoto fondu Evropská unie a EIB, takže takto je také obsazen ten řídící výbor. Dále bude mít dohledový výbor eh, složený ze šesti nezávislých expertů, eh, který bude eh, pomáhat s volbou projektů. Bude zcela nezávislý a bude mít jasná pravidla. Podle názoru investorů tady toto nezávislé vybírání projektů podle jejich přínosu je naprosto zásadní pro přilákání soukromých investic investiční pravidla eh, budou eh, přijata řídícím eh, výborem tohoto fondu. Projekty v rámci této iniciativy budou muset být životaschopné a s poskytnou podporou a budou muset být dostatečné zralé tak, aby je bylo možné lokálně i globálně posoudit. Co se týče evropských přínosů, tak zde musí být v souladu s evropskými prioritami, jako je eh, strategie eh, inkluzivního udržitelného růstu do, dva, do roku 2020, případně s klimatickými cíly do roku 2030. Eh, náš fond by se měl zaměřovat na projekty Eh, rizikovější, než jaké jsou financovány podle stávajících eh, nástrojů. Měl by být používán pouze tam, kde není možno přiměřeně za přiměřených podmínek získat financování z jiných zdrojů. Eh, tento nový fond bude plně zodpovědný Evropskému parlamentu a dohled bude záložen na reportingu, to je jedna věc. Zprávy budou podávány komisi půlročně a eh, parlament bude dostávat výroční zprávy. Tyto zprávy budou veřejné. Komise bude také podávat průběžné zprávy o Evropskému parlamentu o tom, jak se naplňuje příslušné nařízení. Evropský parlament bude mít právo kdykoliv si uspořádat slyšení eh, se ředitelem fondu a mm, jakkoliv eh, půjde o eh, fungování fondu a jeho výkony. Bude možné také podávat písemné dotazy. Návrh, který zde předládáme, musí být doplněn serií opatření na odstranění bariér pro investice a e, usnadňujícím vytváření společného trhu. Je to způsob, jak e, zlepšit strukturální podmínky e, v Evropě a zlepšit investiční podmínky. Vše je také v pracovním programu Komise na rok 2015. Komise bude navrhovat energetickou unii, dopracování společného digitálního trhu, kapitálovou unii a strategii pro rozvoj služeb. E, těšíme se na spolupráci s vámi ve všech těchto oblastech. A také bych ještě vyslat signál, že e, tyto plány jsou složité a obsahují mnoho technických detailů, ale je důležité, abychom to vše důkladně eh, prostudovali. Nicméně je třeba nestrácet ze zřetelu smysl celé této práce. Problémem nedostatku investic je nedostatek důvěry. A právě na toto se zaměřujeme, aby investoři zase s důvěrou mohli investovat tam, kde naše ekonomika může vytvořit nejvíce pracovních míst. Je to velice naléhavé z politického hlediska. Já se tedy těším na spolupráci s tímto parlamentem a e, na to, abychom to co nejdříve všechno schválili. Děkujeme, vážený pane komisaři. A nyní to budou zástupci politických skupin. Pan Weber za IPP e má 4 minuty. Vážení na no, paní předsedkyně, pane místo předsedo, um, paní zástupkyně rady, děkuji za prezentaci pana Katajnena. EPP vítá návrh komise e, balíček růstu investic na evropské úrovni. Doufám, že ty rámové, rámcové podmínky jsou správné. Nebude to financováno z dluhů, ale z peněz na privátním trhu. To je ta správná cesta, tou musíme jít. A proto děkujeme za rychlé zpracování a za dobrý návrh. Naše Eh, kolegové se pak budou zabývat podrobnostmi. Myslím, že tento návrh je spojen s vývojem hospodářské ekonomice v eh, Evropské unii, která mm, se vyznačuje, která bude eh, určovat další debatu, a to byly volby v Řecku. Chci říci, že nový řecký premiér um, Eh, jak hovořil o novém státě v Evropě, tak to jistě nebude následovat, ale eh, musíme se zaměřit na ten mm, mm, investiční balíček. ILO dnes zveřejnila čísla, že díky tomuto investičnímu balíčku mohou vzniknout 2,1 eh, milionu nových pracovních míst v Evropě. To je obrovský mm, obrovská pobítka pro Evropu podle expertů. Já jsem zmínil Řecko proto, že se domnívám, že mnohé z toho, co chceme podniknout v investicích, v ekonomice, může, eh, může být ohroženo tou dohodou z neděli. Když například nový premiér Cypras oznámí, že bude chtít bailout, eh, že nebude splácet dluhy, tak se ptám, jak eh, získáme privátní investory, když současně politika v Evropě řekne, že se nebudou vracet dluhy. Kolegové, jak to souvisí, co to má co dělat se solidaritou? Jak souvisí se solidaritou, když by se škrtaly dluhy v Řecku a země by jako Kypr by museli splácet miliony, stovky milionů. Itálie, nesítky miliard, Španělsko, 6,6 miliard euro. Žení kolegové, Irsko, 347 milionů euro. Bailout znamená, že všechny eh, ostatní státy by eh, se museli přihlásit k řeckým dluhům. Je solidární, když Španělsko, Itálie a Kypr by ručili, museli ručit za řecké dluhy. Vedlo by to ke stabilitě, kolegové? Myslím, že by to nevedlo ke stabilitě. Myslím, že by to vedlo k nestabilitě v Evropě. Eh, volební sliby, které padly, 11 miliard nových výdajů v Řecku, nevedou k tomu, že investoři získají důvěru. My máme eh, naději nebo prozbu, že úspěchy, že Řecko má vyrovnaný rozpočet, že má růst, i když je v obtížné situaci, ale má růst, tak doufejme, že tyto úspěchy nebudou ohroženy. Já Mm, to mluvím, že eh, se tam eh, spojily levicové extremistické síly s pravicovými populisty. Já chci připomenout sociálně demokratickým přátelům, že tam není ani jediná žena, jediná ministrině, jsou to jenom muži v té nové vládě. Jak to souvisí s genderovou rovnováhou? To mě překvapilo. I já o tom mluvím, protože této diskusi o investičním fondu Mm, když takový politický eh, vývoj je větším nebezpečím pro otázku, zda bude eh, politický rozvoj. Když se podíváme na vývoj v Evropě, tak v Irsku je růst 3,7, eh, 2,6 v Lotyšsku, ve Španělsku 1 milion nových pracovních míst za minulý rok. Ve všech těch zemích, kde máme EPP, vlády, kde se vládne rozumně, tak máme růst a pozitivní perspektivy a my eh, jako EPP frakce se chceme této cesty držet. Děkujeme, vážený pane Webere, je zde několik modrých karet, já to omezím pouze na jednu, proto se ptám, zda jste ochoten přijmout tuto kartu. Prosím, paní Štort má slovo. Já, Herr Weber, Sie begrüßen... Ano, pane Weber, vy samozřejmě vítáte ten samozřejmě vítáte ten investiční balíček, to není překvapením. Vy říkáte, že to nebude financováno z dluhu, to mě překvapuje, protože přesně toto je. Veřejné prostředky do toho dáváme, pak je napumpujeme z úvěru na 60 miliardů a tak motivujeme privátní investice. To je financováno z dluhu. A za druhé, když je to, by to mělo vytvořit 2 miliony nových uh, pracovních míst, tak proč to nejzdvojnásobíme nebo strojnásobíme, pak bychom vyřešili nezaměstnanost. To je hezké, že ta kolegyně umí, kolegyně umí popsat problémy, ale bylo by dobré, kdyby populisti přispívali k řešením. E, tento návrh nezvýší zadlužení. To bude, zase bude, e, budou přizváni privátní investoři. To je optimální cesta, pokud myslíte ekonomicky, aby investovali do e, evropské ekonomiky. A proto je návrh pana Ketajna správný. Nyní to bude paní Rodriguez za socialisty a demokraty. Máte dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. My jistě budeme mít příležitost vyvodit určité následky z toho, k čemu došlo v Řecku. Ovšem jedna věc je jistá. Potřebujeme opravdu skutečně aby, aby všechny tři evropské instituce řešily tuto záležitost um, jednak s ohledem na fiskální disciplínu, ale zároveň, aby se snažili pomoci, pomoci růstu, určitým prospektům v Řecku. Toto je správná odpověď na tuto situaci. Ovšem k tomu potřebujeme investice a právě proto naše dnešní rozprava je relevantní. My cítíme naléhavost celé problematiky. Proto bych ráda prezentovala za naši skupinu tento názor. Nás zneklidňuje pomalé budování tohoto Evropského fondu pro strategické investice. My skutečně jsme zneklidněni tím, že členské státy zatím se mm, nepřislíbili určitě konkrétní kapitál do tohoto fondu. A my víme, že tato dobrá, kvalitnější kapitálová základna tohoto fondu je zásadní pro to, aby tento fond mohl zvýšit možnosti poskytování úvěru. Čili to je zásadní záležitost a to se nám zatím nedaří. Víme, že Mm, záruky evropského rozpočtu a zároveň evropské příspěvky v tomto ohledu nestačí. Zneklidňuje nás je to, že ministr Schreiber například nedávno mm, mluvil proti Eh, tomuto fondu a proti příspěvku Německa. To je podle mého názoru špatný signál. Myslím si, že bychom se měli snažit překonat tento problém. Evropa potřebuje masivní investice v tomto ohledu, masivní projekty, které budou přizpůsobeny potřebám reálné ekonomiky a proto musíme udělat vše, co je v našich silách, aby členské státy, včetně těch států, které mm, se nachází v nadměrném deficitu, mohou přispět. A já doufám, že tímto způsobem, že přijdeme k nějakému řešení ještě před radou, která nás A Děkujeme a za EKR má slovo pan Kamal. Dvě a půl minuty děkuji za slovo, paní předsedající. My vítáme to, že Evropská komise by chtěla snížit ty mezery, které zde máme v oblasti investic v Evropě. Ovšem já hovořím o investi- já hovořím s investory, Oni mají finance, ovšem bojí se byrokracie a proto vidí jiné části světa jako atraktivnější. Proto tento fond prostě nebude zázračným řešením. Nejdůležitější části celého návrhu není samotný fond, ale v podstatě ten třetí, takzvaný třetí pilíř. Musíme snížit byrokracii, musíme snížit eh, bariéry, eh, které stojí investicím v cestě. Například eh, zde máme takovou tu platformu peer-to-peer -peer, americkou, která je velice úspěšná. A oni se na mě obrátili, chtějí vstoupit do Evropy, na naše trhy, ovšem bojí se, že naše legislativa jim neumožní úspěšně Eh, provádět tento biznis. Čili mm, není o to, kolik zde bude mít těch takzvaných pipeline a cest a tak dále. Ovšem, kolik těchto eh, podnikatelů bude investována, vytvoří pracovní místa a abychom zajistili to, že evropská legislativa jim nebude bránit potom v tomto biznise protože nyní musí platit DPH v zemi zákazníka a ne v zemi prodeje. Ano, víme, že například u Amazonu, například kde prodávají v nízko um, ehm, zemí s nízkými daněmi a tak dále. Ovšem toto zase například je proti um, mikropodnikům, e-books nebo um, různé onlineové um, malé společnosti, které prostě nemohou oslovit všechny, všechny členské státy. Není tam žádný práh, pokud prostě eh, nebudou Um, oslovovat všechny klienty, tak údajně uh, to bude v rozporu s naší legislativou, čili opravdu um, to je bezvýchodná situace, um, čili většinou zde neinvestují. Čili když hovoříme o tom, že chceme podpořit malé a středně velké podniky a digitální trh, to je dobré, samozřejmě investiční programy, to je všechno kvalitní, ovšem pokud to bereme vážně, tak prosím, abychom odstranili tuto byrokracii, která trápí naše podniky již nyní, protože pokud to neuděláme, tak žádné investice se nebudeme k dispozici. Bob Dylan eh, se někdy eh, položil otázku, kolika cestami musí člověk projít a já se ptám, kolik věcí zde musíme prodiskutovat, abychom odstránili bariéry, kolik malých podniků zanikne, abychom vyřešili to problémy, kolik lidí přijde o práci, než otevřeme naše trhy. A já se skutečně obávám, že Bob Dylan by řekl, to ví pouze eh, vítr, takovou odpověď prostě nemáme. Děkujeme, děkujeme, říká paní předsedající a nyní pan Télička. Máte tři minuty. Vážená paní předsedající, děkuji, děkuji i panu komisaři, vážená paní ministrině, dovolte, dámy a pánové, abych vás ujistil o tom, že naše skupina považuje tento investiční plán za nesmírně důležitý. Rád bych řekl, že je to opravdu součástí celého našeho nasazení, v podstatě částečně již to, na to reagujeme a vy v podstatě vyvoláváte správná očekávání. Jsou zde tři základní pilíře tohoto plánu a to jsou velice důležité pilíře, které od nás podniky očekávají. Jde o to, že musíme budovat důvěru, jde o důvěru Evro, toho, že evropské instituce skutečně jsou schopny reagovat na reálné problémy, na základě reálných nástrojů a to řádným způsobem. Ano, zatím jsme pouze v půli cesty když už to řešíme a proto je důležité přinést výsledky. Vážený pane Katajne, vy jste se zmínil o tom, že považujete ten pilíř interního vnitřního trhu za nejdůležitější. Já osobně s vámi souhlasím, je to pravda. Vy si jistě pamatujete, jak jsme v naší skupině na té jedné záležitosti částečně se neschodli. Ta podmíněnost um, v rámci strukturálních reform byste spíše hovořil o tom, že je to trošku eh, veliká zátěž, že to musí být zjednodušené. A já si myslím, že jsou zde možnosti, jak to zjednodušit, ne u těch dokončených projektů, ale především pokud jde o konkrétně členské státy. Ovšem mm, o tom nemusíme hovořit. Já chápu, že eh, to již bylo vyřešeno. Jedna konkrétní záležitost souladu s tím, o čem jste se zmínil. Pokud EU přijde s takovým investičním plánem, já bych očekával to, že Evropská komise se bude snažit uvalit na členské státy takové národní investiční plány, ty, ano, to znamená různé projekty, které se zde navrhují, různé vstupy. Já jsem se podíval trošku na ten seznám, některé jsou lepší, některé méně. Já samozřejmě doufám, že lidé, kteří chápou, co to je ekonomika správná, životaschopná ekonomika, udělají správnou volbu smlouvu. Ovšem, já bych mm, si byl ještě jistější, pokud by zde byly jasnější, konkrétní záležitosti, na které by reagovali na národní úrovni, tak aby doplnili vnitřní, teda aby prosazovali legislativu. Evropská komise ví, jakým způsobem nebo ve kterých oblastech se členským státům nedaří administrativní zátěž, lepší regulace. Pan Kamal, vy jste skutečným liberálem. Souhlasím s vámi, ano, to, abychom bojovali proti uh, byrokracii, to je zásadní. Já jsem mnoho let pracoval v oblasti biznesu a lidé to o tom hovoří, že to je opravdu zásadní záležitost. Ano, my prostě nesmíme, uh, musíme se mít konkrétní uh, požadavky, které vyžadujeme. Ještě dvě poznámky na závěr. Očekával bych trošku více ze strany předsednictví s ohledem na to, co nám se bylo předneseno lotyským předsednictvím, nejenom, že byste nám zinformovala o setkáních, proběhlo například pondělí, ovšem, jaké jsou závazky členských států, o čem se tam jednalo, co je toto hlavní, co nám chcete sdělit Evropskému parlamentu. Ano, my víme, že je to důležité a my prostě víme, že k jednáním došlo, čili ještě jednou, ano, přeji vše eh, dobré, hodně úspěchu. My samozřejmě vás podpoříme, ovšem chceme samozřejmě i u těch dvou pilířů konkrétní kroky. Děkujeme. Děkuji. Nyní má slovo pan Papadimolis za GUE minuta 30. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chápu hořkost eh, některých zde. Někteří jsou přátelé pana Samarase, který prohrál volby v Řecku, ale to je demokracie. A prosím, takže eh, prosím vás, eh, nepouštějte se do nějakých eh, mystifikací ohledně nové řecké vlády. Lidé u nás trpěli kvůli katastrofickým škrtům, chudobě a mm, mm, vy tady říkáte, že neplatí daně a podobně. No, přece tady není možné, aby ty škrty byly jednostrané, jenom buď někomu. Pan Draghi říká, co udělá všechno, aby ochránil euro a rada komise také to říkají, ať to stojí, co to stojí, aby investice a růst eh, opět se staly realitou a ne devastující škrty a, eh, a eh, potom Junckerův balíček a jeho podpora hm, ze strany veřejných prostředků. No, musíme zajistit, že to především ale půjde do těch zemí, které trpí pod investováním, trpí chudobou a trpí e, e, raketově rostoucím nezaměstnaností. Já jsem rád, že komise a rada to uznávají, i když jiní ne pro evropský lid to, má, to bude určitě velká naděje. Děkuji. Akceptujete modrou kartu pana Lubkého? Kolega Weber právě uvedl, že Řecko eh, zažilo solidaritu eurozóny. Souhlasíte se mnou v tom smyslu, že vlastně řeckému národu se z té solidarity nic nedostalo, že trpěl pod eh, tou záchranou politikou a že zaměstnanost eh, skutečně velice narostla a že solidarita eurozóny platila zejména věřitelům, bankám a zejména finančním institucím. Mikrofon. No, co vám mohu říci, pane Webere? Přátelé pana Webra a Nová demokracie utrpěli i strana PASOK také, ale řešení, pane Luke, odpověď eh, není eh, to, že by se Řecko vrátilo k drachmě, tak jak někdo navrhuje protože to znamená, že by daňoví poplatníci přišli o své peníze, což by byla katastrofa pro řeky i pro zbytek eurozóny. My chceme růst, ale spravedlivý a s reformami, které e, nebudou ale jít ruku v ruce s korupcí a s daňovými uniky, čemuž tak bylo po mnoho let za vlád jako nová demokracie. Děkuji. Pan Eichholz, minutu 30 za zelené. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vrátím se opět k investičnímu plánu. Jsem rád, že Nyní pomocí plánu komise zde máme opět prostor pro investice po té, co jsme celá léta se soustředili pouze na úspory, úspory, úspory. Ale přesto, když se podíváme na ty návrhy, tak tam máme tři základní problémy. A já bych rád na to slyšel reakci pana komisaře Katajnena. Jednak příliš málo demokratické kontroly v plánech sice stojí, že investiční plán bude naplňovat obecné cíle EU, ale to je příliš mlhavé. Musíme se podívat na to, odkud se ty peníze berou, a to je z rozpočtu Evropské unie, a proto je ty mají tedy nyní poplynout do toho investičního fondu s tím novým um, dozor, výborem, který to bude kontrolovat, ale tam pro nás, jako pro Evropský parlament, je důležité, aby jsme byli zapojeni do celého procesu v rámci spolurozhodování, abychom také mohli spolurozhodovat o pravidlech přidělování peněz a dále. Je tam příliš málo e, eh, fokusu na obecný společenský zájmem. Podívejte se na to, kam to mají. Tam mají jít miliony do uhelných elektráren, do jaderných elektráren, když víme, jak problematické to může říct, eh, i zde v Belgii nebo ve Vlámsku, to nám vlámská kolegyně jistě potvrdí, jak tedy můžeme zajistit, aby takovéto investice skutečně se konaly ve zájmu veřejnosti, aby se to jen, jenom tak nějak neproinvestovalo. A třetí problém, pokud chceme postavit evropskou ekonomiku opět na nohy, tak z tohoto pohledu se zde příliš málo hledí na to, jak tedy mají být využity nové příjmy. Děkuji. Děkuji. Pan Wolfe. Pane Katajnene, já si uvědomuju, že jste jeden z komisařů, který by měl mít přehled o té eh, prekérní ekonomické situaci, ve které se Evropa a eurozóna nachází. To já vítám. Po krizi v roce 2008 je eurozóna jediným regionem na světě, který neroste. Dopad na občany je velice tvrdý nezaměstnanost, sebevraždy, eh, úsporné politiky, to všechno se vzájemně doplňuje a tím více se to projevuje v Řecku. Eh, když, pan, pane Katajnene, dobře mínící lidé eh, hledají řešení, ale ta řešení, které hledáte prostřednictvím Fondu pro strategické investice, není správným řešením. V zoufalé touze vyrovnat se růstu a úspěchu Spojených států se evropští akademici vypracovali chybné řešení pro euro pro, probíhají semináře e, o euru a další akce. A pokud byste si uvědomili, že problémy způsobuje právě euro a že zbavit se tohoto problému je potřeba, tak byste nemuseli vytvářet, e, tak byste nemuseli vynakládat 20 miliard. Děkuji, pan Zarajanopoulos, minuta. Evropská monopolia chαιρετίζουν tu Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Jsem si poměrně jistý, že eh, evropské monopoly si budou mnout ruce nad zprávami o Junkrově balíčku. Je to zkrátka eh, určitá forma Eh, toho, jak miliardy eh, státních peněz eh, přeměnit v investice. Ovšem, jak to bude vypadat v zemích, které byly postiženy devastujícími škrty? Kdo to zaplatí? To je, myslím si, základní otázka. Stále ještě se snažíme snížit pracovní náklady. Stále se snažíme přilákat soukromé investory, což zvýší tlak na ty, kteří pracují, na pracující muže a ženy. A takové, taková je zpráva z evropského semestru. Jediné kritérium, které budou aplikovat, je, co z toho budou mít oni. Děkuji paní Grostet, děkuji paní předsedkyně, pane komisaře, paní předsedkyně rady. Samozřejmě mm, návrh komise je třeba podpořit, poněvadž potřebujeme eh, eh, velký stimul, abychom eh, skoncovali s touto krizí v Evropě. Komise pochopila, že to je naléhavé že ta situace je urgentní a eh, že je třeba podpořit tento fond. A eh, já podporuji návrh komisaře a proto je třeba, aby i ale parlament sehrál svoji roli při řízení a monitoringu čerpání tohoto fondu. Souhlasíme se zde vyjádřenými prioritami ohledně čerpání z fondu. Také souhlasíme s realizací způsobu řízení, zprávy, s výběrem projektů, má to být transparentní, to je nezbytné, pokud chceme nalákat investory. Ale je třeba eh, je eh, tedy přesvědčit, to znamená, je třeba snížit byrokracii, tak aby měli investoři chuť eh, jít do Evropy. Dobrý signál, dobrým signálem by bylo nedělat maximum všechno pro to, abychom zachovali si eh, náš technologický pokrok, to by mohlo Eh, ohrozit eh, náš průmysl. A já tedy mm, mm, i pochybuji, pochybuji o programu Horizont 20, no, Horizont 20 jaké, jaké, jaký bude jeho osud, ale my přece tento program potřebujeme. My jsme ho dlouze vyjednávali zde v parlamentu. Já tedy, paní předsedkyně, teď končím. A chtěla bych se obrátit na radu eh, a říci, že to je odpovědnost velký, členských států a to je velká odpovědnost, protože členské státy zatím jsou laxní k účasti na tom tomto fondu a jeho rozpočtu. Děkuji. Pane Wolfe, vy jste měl již slovo, takže budeme pokračovat a dám slovo paní Toma na dvě minuty. Ano, děkuji paní předsedkyně, paní ministrině, pane komisaři, děkuji za prezentaci. Já bych chtěla říci, že já nesouhlasím s těmi, kteří kritizují eh, mm, to, že pan Juncker vyndá ze svého klobouku jen tak 315 miliard, ale je třeba věci nazývat pravým jménem, abychom, nesi, abychom si zachovali tvář. A je mm, samozřejmě v Evropě chybí veřejné investice a je třeba garantovat evropský rozpočet, eh, mít společný evropský základ eh, a tento fond se bude opírat o veřejné finance, což by mělo dát důvěru soukromým investorům. My, socialisté, demokraté, od samého začátku krize chceme, abychom eh, investovali z veřejných rozpočtů, ale bohužel nebudeme potřebovat těch 300 miliard Eh, na tři roky, ale eh, na každý rok a je proto třeba, aby členské státy se zmobilizovaly a aby předkládali projekty a především, aby přispívali do tohoto fondu a abychom je k tomu motivovali, motivovali, tak komise předložila nový výklad eh, flexibility, paktu stability, předložila to a teď je na radě, aby rada splnila svůj příslip, aby tedy skutečně to nezůstalo pouze na papíře. A zde zbývá celá řada otazníků ohledně zprávy, řízení Eh, za prvé eh, životaschopnost projektů, které, bude předkládat, eh, které se budou předkládat, to je základní kritérium výběru, kom, výběru projektů podle komise. Ale článek 5 nařízení hovoří o projektech v oblasti vzdělávání, které také mohou čerpat z tohoto fondu a jak se bude tedy vypočítávat jejich životaschopnost, tedy to jsou projekty dlouhodobé a Eh, jsou eh, to projekty, které jsou důležité pro inkluzivní udržitelný rozvoj a jak to bude s projekty zaměstnanosti, protože zde komise tedy eh, to nechává na, B, na, na investiční bance a jak tedy tito specialisté na investice vezmou toto do úvahy a já končím paní předsedkyně, tam potom je třeba vzít do úvahy i další témata jako zaměstnanost mladých, energetická nezávislost a tak dále. Takže Mm, takže vy zde máte modrou kartu od pana Torera. Akceptujete paní, paní Toma, takže 30 vteřin na otázku na paní Toma. Já, Frau Kollegin. Paní kolegyně Toma, hovořila jste o tom, že požadujete, aby jsme měli každoročně miliardové programy které by se realizovaly prostřednictvím veřejných investicí, ale vůbec jste neřekla, jak to chcete zafinancovat. A také jste neřekla, že například kvantitativní uvolňování v USA či ve Velké Británii je spojeno se strukturálními reformami. Jak si vysvětlujete, že liberální hospodářská politika v těchto zemích je podpořena měnovou politikou, ale vy požadujete programy, které není možné zafinancovat? Paní Toma, no mně se zdá, že Tady já zcela souhlasím s komisí, pokud je o tento plán, ale co my děláme? My chceme, aby to byly veřejné investice, eh, protože eh, evropský rozpočet by měl garantovat eh, ty evropské půjčky. A s tím novým výkladem paktu stability, tak jak to předkládá komise, tak my mm, chceme motivovat členské státy, aby investovali. A poněvadž mám tedy čas ještě, tak jenom bych chtěla říct si, ano, Evropská unie potřebuje uh, potřebuje, aby všechny členské státy mohly profitovat eh, eh, z tohoto fondu, aby mohly tedy překládat do něj projekty. A eh, z té komise tedy, já se ptám, zdali bude i část schopna vyhradit těm regionům, které mají problémy, problematickým regionům. Děkuji, pan Starbaty, minuta. Paní předsedkyně, Evropská unie má ústřední filozofii. Reaguje na hospodářské a společenské výzvy vizionářskými plány a finančními fondy. Já si vzpomínám na Lisabonskou strategii Evropská unie se v roce 2000 zavázala k novému strategickému cíli, že bude nejkonkurenceschopnějším a nejdynamičtějším ekonomickým prostorem na světě a euro mělo tento proces urychlit. Nyní tady vlastně stojíme před strategickou hromadou střepů. Eurozóna není v mezinárodním měřítku konkurenceschopná, nemáme růst, za to ale masovou nezaměstnanost. Investice jsou ochromeny. A co dělá komise? Komise předloží nový plán Evropský fond pro strategické investice, kdo si zanalizuje tento plán, tak narazí na celou řadu předpokladů a odhadů. Všichni, kteří se zabývali projektováním, ví, že když se nějaký odhad změní, tak ty výpočty již pak nebudou správné. Já tady si vzpomínám na něco od Bertolta Brechta. Ano, udělejme plán, ať máme velké světlo. A pak druhý plán a oba dva stejně nebudou fungovat. Děkuji. Minuta 30, pan Omarži. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane místopředsedo. Vy víte, šestá zpráva o soudržnosti eh, eh, konstatuje, že došlo k, eh, k snížení těch cílů soudržnosti od roku 2008, k jejich okleštění a miliardy investic, tak jak se to plánuje, tak hlavně budou se týkat těch nejbohatších regionů ale v podstatě dopad politiky soudržnosti e, proto bude e, ještě více tedy redukován a ještě více se zvýší rozdíly mezi regiony. Musíme dbát na to, aby všechny kategorie regionů mohly těžit z tohoto plánu. To není přání, které zde formuluji. Já si myslím, že to je povinnost, která je evidentní pro Evropskou komisi. Komise také by měla dbát na to, aby tento plán Eh, nakonec nefinancoval eh, to, co již může financovat průmysl a trh. A vy jste řekl, potřebujeme riziko, potřebujeme eh, takový šok odvahy, potřebujeme New Deal v Evropě. Například mám na mysli investice do ekonomiky eh, námořní nebo eh, investice do kultury a především myslím na ty problematické čtvrti ve městech, kde žijí mladí lidé, kteří mají obrovský talent a mají v hlavě mm, velké projekty, třeba digitální projekty a ty je třeba podporovat. A závěrem jeden bod ohledně zprávy a řízení. Je evidentní, že parlament by měl být zapojen do toho, protože eh, tyto volby jsou volby politické. Děkuji. Minutu má paní Vana. Vážená paní předsedkyně, <clears throat> studie, která dnes vyšla, je to studie Mezinárodní organizace práce, hovoří o potenciálu pracovních míst investičním plánu, investičního plánu od 1,8 milionů pracovních míst do roku 2018, ale pouze ze třech předpokladů. Jednak, když budeme mít masivní investice do pracovního trhu, zejména v těch regionech, kde nyní panuje velká nezaměstnanost a doprovázet to musí opatření v oblasti vzdělávání a školení zcela obecně. Pan místopředseda Katajnen minulý týden jasně řekl na výboru pro rozpočtem, že cílem investičního plánu je nalákat soukromé investory a posílit konkurenceschopnost dnes, alespoň tady jmenoval zásadní principy Evropě 2020, kde máme jasně cíle na ochranu klimatu pro zaměstnanost, pro rovnoprávnost a boj proti chudobě, ale zůstává tady skutečnost, že tato kritéria dosud nebyla pro ten investiční plán eh, nějak naformulována, ani tedy nejsou závazná. Jak chcete tedy zajistit, aby ta kvalitativní kritéria steering board skutečně byla tam jasně stanovena? Na minutu má slovo pan Zany. Paní předsedkyně, děkuji. Tento investiční plán určený mm, k tomu, aby to bylo další selhání Evropské unie, která ukazuje, že je neschopná řešit ekonomickou krizi. A já se ptám, jak eh, lze opírat tento plán pouze o soukromé investice, protože tady chybí další důvěra přece, mm, důvěra v růst a to určitě eh, ty soukromé eh, subjekty nepřesvědčí. Tato krize se bude řešit pouze, pokud budou intervenovat státy a soukrom, veřejné prostředky a pouze poté budou investovat soukromí investoři. A jinak toto je zcela mystifikace. Evropské země musí svobodně uh, i investovat ze svých rozpočtů. USA eh, se dostali z recese díky expanzionistické fiskální politice a i eh, jejich bohatství, eh, ale nebylo nebyl, nepodléhalo žádnému fiscal kompaktu, žádným takovým plánům. A my máme evropský rozpočet a je zde velký, velké riziko ještě, že se zvýší o dalších 20 miliard nezaplacené faktury. A je třeba tedy udělat jiné věci, abychom oživili eh, růst v Evropě. Děkuji. Na minutu má, eh, minutu 30 má González Pons. Děkuji. My ve Španělsku jsme podpořili tento investiční fond a žádáme, aby se aplikoval zde prim, princip DPH, mm, eh, to znamená, aby tento investiční fond fond nenahrazoval eh, eh, eh, Evropskou investiční banku a, a aby ne, ne, ji nesubstituoval, aby investovalo se do rizikových projektů a aby to byly tedy projekty, které budou tvořit zaměstnanost novou, aby to byly investice kvalitní, tedy technologické, technické, které ze středně dobého pohledu budou rentabilní. I musíme tedy i zredukovat eh, byrokracii a musíme urychleně odsouhlasovat ty první projekty, abychom nesklamali očekávání. A je třeba i zavázat vlády, aby plnili. A zde vlády musí plnit své závazky a sliby. Změna ve vládě neznámá, neznamená přece změna státu a státy musí plnit své závazky, ať je vláda jakákoliv, ať je jakékoliv barvy a že nikdo nemá, eh, nemá tedy právo eh, tvořit riziko pro další, nebo zakládat eh, projekty, které budou rizikové pro ostatní lidi. lidi. Milí kolegové, aniž bychom splnili závazky, tak potom to bude špatné pro všechny. Takže všichni musíme plnit závazky stejně. Monsieur González Pane Gonzalese Pons. Pane Gonzalesi Pons, akceptujete modrou kartu? Dobře, takže zde máme velice dlouhý seznam Catch the Eye, takže poslední, tedy modrá karta teď. <clears throat> Pan Zany. Pan Zany? Tak prosím. Képviselő úrtól szeretném megkérdezni, hogy eh, jól értettük-e? Děkuji vám, paní předsedající. Eh, já bych se chtěl eh, kolegy zeptat, eh, jestli jsem to pochopil správně, že má pochybnosti ohledně tohoto fondu, jelikož tento fond má být jakýmsi základem pro národní fondy. Pane Gonzalesi. Já jsem řekl, že tento fond by měl vzít do úvahy princip adicionality tak aby peníze, které jsou určeny do nového investičního fondu, aby ty peníze v žádném případě nesubstituovaly ty investice, které již podniká Evropská investiční banka a která již má své projekty, které eh, se realizují v řadě regionů v Evropě. Děkuji a nyní má slovo paní pan Brent dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, už eh, se tady toho hodně namluvilo o Řecku. Já vím, že teď není pravá chvíle na tuto diskuzi. Myslím si, že se můžeme pouč, přiučit demokracii, což musíme respektovat. A za druhé vidíme tu všelidovou podporu pro novou evropskou politiku. A můžeme se dohadovat o tom, jak má vypadat, ale lidé chtějí jinou eh, evropskou politiku. A já myslím, že právě eh, o to nyní usilujeme. Měli bychom být ambicioznější. Ten investiční plán existuje a samotná jeho existence konzistence je důležitá a je naprosto nezbytné, aby uspěl. V praxi hovoříme o strukturálních reformách, a my ve frakci SD jsme pro strukturní reformy, ale otázka zní, jaké. Já myslím, že na tom se poměrně rychle shodneme na, na tom, jaké jsou důležité strukturální reformy do budoucna. Je nutné transformovat ekonomiku tak, aby byla udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí. Musíme eh, činit radikální rozhodnutí v oblasti změny klimatu před nadcházejícím summitem v Paříži. A měli bychom to všechno zakotvit, měli bychom to všechno vtělit v pravidla. Ty požadavky toho investičního plánu, to je nesmírně důležité. Já se teď dívám na Base Eichhauta. Existuje už určitá analýza eh, výhod a nevýhod a zdá se, že přes 600 miliard že to je dobrá iniciativa, která bude prospěšná ekonomice. 25% eh, toho tvoří eh, uhelná energie, jaderná a tak dále. Ale 600 eh, miliard, tedy dvojnásobek toho, co máme před sebou na stole, tak by, bylo by to investováno do udržitelné technologie. To bychom měli mít zapsáno. Měli bychom investovat tak, abychom měli udržitelnější budoucnost. Děkuji. Minutu má slovo pan Urtasun my jsme byli tuhle překvapeni eh, ve výboru Ekon, když nám bylo řečeno, že nyní neexistuje žádný závazek eh, ze strany žádného eh, členského státu, že by participoval na tomto fondu, což nám dělalo starosti. A teď se nám to potvrdilo, že tento plán v podstatě je prázdný. A za druhé chtěl bych říct a také vám sdělit, že mm, zde mm, Eh, zde nemůžeme brát z takových tedy programů jako CEF nebo Horizont 2020. A máte zde nějaké tedy výpočty, analýzy, zdali to nebude škodlivé pro tyto programy? A za třetí, kondicionalita projektu. Eh, samozřejmě kondicionalita by měla být, že to bude vhodné pro životní prostředí a pro společnost, že to bude rentabilní pro ně. A zde tedy Eh, musí to být tedy hm, projekty, které musí být v souladu s evropskými politikami a často to není v souladu s našimi politikami evropské hm, politiky, ale je to eh, pouze v souladu s politikou investiční banky. Děkuji, minutu 30 má slovo pan Fernández. Děkuji mnohokrát, pane předsedkyně. Návrh, eh, který se týká Evropského fondu pro strategické investice, je inovativní a dovolí nám vytvořit pracovní místa, pomoci podnikům a podpořit podnikatelského ducha. Je to tedy investiční ambiciozní plán, který bude mít pozitivní kolaterální efekty, rozšíří a posílí jednotný trh a také nám dovolí ovšem, nebo dovolte mi, abych viděl jisté překážky toho prohloubení vnitřního trhu. Jednak je to interkonektivita a propojení sítí, zejména v oblasti energetiky a také v oblasti digitální. Tady bychom potřebovali, kdyby se to podařilo to propojit, tak by to mohlo e, zvýšit naši energetickou nezávislost a zlepšit naši konkurenceschopnost. Aby byl fond úspěšný, potřebujeme transparentnost a legitimitu. Projekty, které se budou snažit získávat prostředky z fondu, musí být ze všech e, členských států a je důležité, aby Evropský parlament se velmi angažoval v této věci. Junckerův plán, tak jak je znám, má i prvek solidarity, vnitřní solidarity, prvek e, územní koheze. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane. Nyní má slovo pan Pulman, dvě minuty. Paní předsedkyně, Náš drahý kolega Kamal již bohužel nemá to potěšení zúčastnit se naší zajímavé debaty. A já bych mu rád ještě tak si za ním zavolal, když už tady citoval Boba Dylena, tak ho prosím, aby se rozhodl pro tu správnou část té e, písně. Já bych tady navrhl The Times are changing. Časy se mění, to je heslem dne. A já si myslím, že tady zjišťujeme jisté společné věci mezi námi. Jistě zřejmě je tomu tak, že v tomto parlamentu už neexistuje žádná zásadní síla e, ani v politické Evropě, která by nes souhlasila s tím, že máme obrovskou investiční mezeru a že proti tomu musíme rychle něco udělat, tak abych se vrátil růst a abychom podpořili zaměstnanost. Kolegové, to přeci něco je. Na tomto se shodneme. A nyní jde v podstatě technicky otázku, jak to realizovat. A vážený pane místo předsedo komise, pane Katajnene, s tím se pojí několik otázek, které musíme vyřešit. Naštěstí pomocí spolurozhodování a proto tady také jsme. První otázka. Partnerství soudnového veřejného sektoru má mnoho výhod, my odejímáme riziko od soukromého sektoru a když se to podaří, tak můžeme zmobilizovat více kapitálu, ale jak dostat ty peníze, pokud to bude fungovat do těch správných oblastí, tam, kde skutečně vznikne ta největší přidaná hodnota do budoucna pro společnost. Jak to dokážeme? A já se tedy ptám, kdo tady bude rozhodovat? Kdo bude rozhodovat při řízení, při zprávě toho nového nástroje, eh, až tedy Evropský parlament bude dávat peníze Protože my přeci, když něco vlastníme, tak si tady nesvlečeme všetně tu odpovědnost jako kabát. My tady musíme mít tu spolu, možnost spolurozhodovat. A samozřejmě musíme také rozvíjet tu velikou, širokou škálu různých projektů, které uh, by mohly být rentabilní a proto potřebujeme dobrý politický mix instrumentů, nástrojů a to je, myslím, možné zajistit. My jsme ochotní spolupracovat, jsme k dispozici, ale je třeba, aby to bylo spolurozhodování. Pan Paní předsedkyně, jako člen z frakce EPP a jakožto člen výboru pro dopravu a jako nizozemec vítám plán eh, Junkrovy komise. Já nevždycky souhlasím s Basem Eichhoutem, svým kolegou a přítelem, ale eh, teď je doba, kdy bychom měli v Evropě uvažovat o výzvách a ne pouze o hrozbách. Eh, už poměrně dlouho jsme se zaobírali pouze tedy hrozbami a nedívali jsme se dopředu, ale Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly a jedním z úskalí dopravy je, že už sice máme eh, Connecting Europe Facility, eh, která patrně spoliká zhruba polovinu peněz. A my bychom tady rádi viděli určitý multiplikátor. V Nizozemí bychom rádi vrátili ty prostředky spíše do tradiční infrastruktury. Já chápu, že e, energetická unie bude nákladná a právě tak informační technologie, ale potřebujeme i konvenční infrastrukturu. A bude velkou výzvou přesvědčit e, soukromý sektor o e, kladech a přínosech Junkrova plánu. Kolik peněz vlastně rada zhromáždila od členských států na financování Junkrova plánu? Děkuji. Na dvě minuty má slovo paní Gardia Saval Rubial. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane komisaři Katajnene. Škrty v Evropě nefungovaly a proto my požadujeme naléhavou a hlubokou změnu. V tomto smyslu plán prezentovaný komisí jde dobrým směrem, poněvadž právě podporuje investice, po kterých jsme volali, protože to je pilíř pro konsolidaci růstu a tvorbu pracovních míst. Potřebujeme silný nástroj, eh, tak abychom mohli reformovat a modernizovat naši ekonomiku. Toto znamená, že eh, nejde pouze o množství, které je důležité, ale především jde o kvalitu projektu a o přidanou hodnotu, kterou budou mít. A proto potřebujeme investiční plán, který bude e, se strukturovat kolem Evropy, kterou chceme a kterou si přejeme. My musíme mít širší strategii pro budoucnost. Agenda založená na udržitelném e, vývoji, rozvoji. My bychom chtěli opět zdůraznit, že musí existovat jsou, eh, eh, musí existovat soulad mezi politickými cíly a finančními prostředky v Evropě, protože nemůžeme plnit žádnou ambiciozní strategii se stávajícím rozpočtem ani se stávajícím investičním plánem. Ale, jak jsem řekla na začátku, jde to dobrým směrem. Potřebujeme tento plán, potřebujeme, aby fungoval a potřebujeme, aby fungoval teď hned, protože musíme opět oživit evropskou ekonomiku. Proto je třeba splnit řadu kritérií. Za prvé, kritérium adicionality. To je velice důležité kritérium. Nemůžeme podlehnout pokušení, že budeme mm, mm, moci financovat již to, co existuje. To nebude mít přidanou hodnotu. Ty projekty musí mít určitou i sociálně ekonomickou hodnotu a vliv. A skutečně zde musíme intervenovat. Intervenovat tam, kde trh selhal a kde se neinvestuje tolik. Například musíme vzít do úvahy e, ty, e, ty různé rizikové e, části země. A tento parlament je ochoten spolupracovat s radou i komisí a se všemi, aby tento plán fungoval. A dále bych ráda mm, mm, vyslala takový apel, apel na radu a na všechny země, proto aby se zapojili do tohoto plánu, aby tento plán byl dostatečný a potřebujeme více kapitálu, abychom zlepšili stav investic. Děkuji. A nyní má slovo paní Gresle, minuta 30. Paní předsedkyně, pane komisaři, Kolem Junckerova balíčku je mnoho otevřených otázek a bylo by hezké, pane komisaři, kdybychom na ně obdrželi odpovědi. Evropský parlament smí dát 8 miliard eur a pak jsme pryč z toho procesu. Z hlediska rozpočtového je to v podstatě trust fund, svěřenecký fond. To znamená, že tam vůbec není žádná povinnost odpovědnosti, nikdy nebudeme mít kompletní přehled o tom, co se vlastně děje, o rizicích, o tom, co ty peníze skutečně uskutečnili, ale jedna věc je jasná, těch 8 miliard eur z oblasti pro výzkum dáme pryč, vydáme je. Proto si myslím, že tady je spěch ke škodě. Jsou tady otázky, které se týkají dosavadních zkušeností na při finančních eh, nástrojích, jakožto odbornice na rozpočet, můžu vám říct, že nyní v periodě 2017 pouze 40 peněz pro finanční nástroje skutečně dosáhly toho konečného příjemce pouze 40%. A tak se ptám, jak vůbec můžeme předpokládat, že se nyní svět změní a to pouze proto, že tady bude tento bajíček. A proto se mám tady skutečně spíše otázky a ráda bych na ně slyšela odpovědi. Také bych ráda věděla, zda to stačí vůbec. V Řecku nej, ten má nejnižší absorpční míru čerpání ze všech eh, zemí Středomoří. Pak jsou zde regiony, které vůbec nejsou schopny řídit nějaké projekty, tedy technická pomoc je stejně tak důležitá, minimálně stejně tak důležitá jako peníze. Tady otázka to vlastně nabízíme těm investorům, to je důležitá otázka. Index DAX v Německu v posledních eh, tří letech dosáhl plus 59%. Já nechci, aby se tady dělaly investice, které pak uživatelé budou muset velmi draze zaplatit. Děkuji. Děkuji, pan Van Nistelrooy, minuta 30 rovněž. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Mm, mm, mm, já eh, eh, do, si dovolím pár poznámek k vlivu Junckerova plánu na ekonomiku. Zde hovoříme o penězích, o strukturálních fondech a o vztahu mezi těmito dvěmi typy fondů není jasný. My jsme hovořili o tom, že ještě se hodně udělat i se stávajícími finančními rezervami, které máme v rozpočtu. A za druhé, nelíbí se mi, jak to vypadá s adicionalitou tady. Tady musíme vystupovat pečlivě, aby peníze, které mm, e, e, existují, tak aby nakonec tedy eh, eh, byly použity eh, řádně, protože kritéria zatím jsou vágní. A peníze by, by měly být rozdělovány spravedlivým způsobem a jak budete garantovat, že ty finanční prostředky budou rozdělovány spravedlivě mezi členské státy, staré i nové? A potřebujeme tedy přeshraniční projekty a ty se musí prioritně financovat. A já doufám, že Rada na tuto otázku zareaguje. Minutu 30 má slovo pan Karas. Eh, Pane místo předseda paní předsedkyně dámy a pánové, v Evropě máme příliš vysokou nezaměstnanost, příliš vysoké zadlužení států, zastaralé struktury, příliš málo investic a příliš nízkou konkurenceschopnost a také příliš málo růstu a zaměstnanosti. Dnes představený plán je pouze jedna iniciativa a to dodatečná ten dnešní plán, a z toho jsem potěšen, se vydává novými, novou cestou ze strany Evropy, ale není to něco, co by mohlo nahradit veškerá stávající opatření, která jsme již přijali. Je to dodatečná iniciativa pro konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost a předtím jsme měli skutečnou iniciativu, jak nějakou si evropskou investiční ofensívu. Ta idea, která se zatím skrývá, ta je důležitá. Potřebujeme projekty, které budou trvale udržitelné, trvale úspěšné. Jinak nedostaneme e, podporu soukromých investorů. Dámy a pánové, tento parlament se cítí spoluzodpovědný. To vidíme v našich zprávách a také jsme to vyjádřili naší prací v různých výborech a zejména ve výboru pro rozpočet a pro hospodářské měnové otázky. Proto ovšem potřebujeme dialog. My se nespokojíme s tím, že eh, jsme tím, kdo kontroluje EIB. My budeme spolu eh, účastnit se utváření celého toho procesu. A říkám ještě jednou, členské státy by měly zdvojit ten fond pomocí peněz a záruk. Mělo by to být jakýmsi společným cílem všech. Pan Eller, minuta 30. Herr Katan, um, ähm, wir stehen zu der grundsätzlichen Aussage von... Katajnene, hm, k tomu, co řekl pan Fedweber, zatím já stojím, že to chceme podpořit, je to důležitý projekt, ale nyní se z toho musí zdát, tak říkajíc, ta správná konstrukce, musí to dobře nastavit. Tak se tedy ptám, jaká je přená hodnota k tomu FEXi, když to srovnáme se stávajícími finančními instrumenty, jako je Horizon 2020, Kosme a další? a e, mají se vzájemně doplňovat a jakým způsobem máme vytvořit přidanou hodnotu místo, abychom pouze přesměrovávali finance jiným směrem. A druhá otázka zní, e, jaký rizikový profil bude ECB vyhledávat při financování projektů? Jinými slovy, jak můžeme zajistit vysoký pákový efekt, protože právě ten je důležitý. Máme už stávající nástroje a e, konečně bych chtěl říci, že je to správný projekt, ale líbilo by se mi poněkud více ambicí a také, aby se to nebralo pouze z inovace a výzkumu. E, bylo by lepší vzít to z evropských peněz, abychom nemuseli konfrontovat e, odpor členských států. Děkuji. Nyní přejdeme k části Catch the Eye. Tady mám hodně požadavků, vezmu jich devět. Jako první má slovo paní Maletič na minutu. Tak, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci zde přivítat pana předsedu. Podle naší zkušenosti my máme velké ponaučení z fondu Eh, soudržnosti a to ponaučení nám říká, že bychom měli zaměřit cíly na tvorbu kvalitních projektů a měli bychom i posilovat lidské zdroje, protože to v Evropské unii chybí. Projekty a lidské zdroje. A na to by se měla komise zaměřit. Členské státy, které Eh, čerpají z fondu soudržnosti, by měli investovat do spolufinancování těchto projektů. A já doufám, že nová investiční politika nebude nahrazovat projekty eh, z fondu soudržnosti, ale že to bude se doplňovat mm, tak, aby tyto země, kterým se pomáhá, tak aby se pomáhalo i s fiskální konsolidací a aby tyto země nemusely přestat investovat, ale naopak, aby to zvýšilo jejich investiční potenciál. Děkuji paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já bych se chtěla zeptat pana Katajnene. Eh, Rada, parlament eh, se dohodli na CEF, na nástroj CEF pro oblast dopravy, což bylo úspěšné pro budování služeb, eh, infrastruktury, zaměstnanost a teď těch 300 miliard Junckerova plánu, takže Eh, by, měli, by měl pohltit určitou částku eh, z těchto eh, jiných programů. A já se ptám, budou to peníze, které budou určeny na projekty v oblasti dopravy, které budou mít i evropskou přidanou hodnotu a bude to pod kontrolou parlamentu a komise? protože třeba máme zde projekt Castor, to byl jeden z takových modelových projektů investiční banky, ale to je projekt, který mm, eh, jaksi eh, nás nezbuzuje naději, že ty peníze, které investuje investiční banka, že to budou peníze, které budou tvořit stejnou přidanou hodnotu, kterou mm, mm, a proto je třeba, aby tedy nad tím dohlížela komise i náš parlament. Děkuji dále paní Ford. Vážení kolegové, potřebujeme investice. Potřebujeme, aby investoval soukromý sektor. A e, e, investoři, malé a střední podniky musí vědět, že jsme na jejich straně. E, má e-mailová schránka je plná zpráv od malých podniků, které museli ukončit činnost. Nejrychleji rostoucím sektorem naší ekonomiky je digitální sféra. Je, a přitom tu máme velké firmy, které se snaží vyhýbat daním, ale pro malé firmy je to příliš nákladné a příliš složité a tak se nepodílejí na digitální sféře. Mikropodniky potřebují výjimku. Rada? Ra, Rado, míč je na vaší straně hřiště, tak prosím pouze nemluvte o změnách, nepřemýšlejte o změnách, protože to nebude nikdo brát vážně. Rado, prosím, Dejte mikropodnikům výjimku. Zkrátka to udělejte. Děkuji. A pan Jakovčič, minuta. Ova će komisija ostati zapamćena po tome da li je uspjela... Komise si určitě pamatuje, že jsme diskutovali o tom, zda e, tento fond bude fungovat. A v tomto kontextu náš mandát v Evropském parlamentu bude značně poznamenán úspěchem či neúspěchem tohoto plánu. E, takže na samém začátku bych chtěl říci, že tento plán velice podporuji, protože e, nevidím k němu žádnou alternativu. Já přijímám veškerou kritiku, to chci říci, ale nabízejme také alternativu. Nikdo alternativy nenabízí a právě proto já stojím za za tím plánem a e, očekávám, že ta řada projektů e, padne na úrodnou půdu a že vzniknou synergie se členskými státy, které se budou účastnit projektů, ale také synergie s městy, regiony a se soukromým kapitánem, se vším, co je k dispozici. Protože pouze prostřednictvím těmito synergií e, může tento plán fungovat. Děkuji, minutu má pan Věgas. Obrigado. Eh, Děkuji. Tento Evropský fond pro strategické investice odpovídá nutné potřebnosti bojovat proti nezaměstnanosti, která panuje v Evropě. Bohužel ty prostředky ale vůbec neodpovídají té potřebuje. Ten fond je malý a je velice závisí na reakci soukromých investorů. Tento model v minulosti nefungoval a nebude fungovat ani nyní, protože ta veškerá partnerství soukromého veřejného sektoru bylo takové, že veřejný sektor schrábnul luft, zisk a, tedy soukromý sektor zklamul zisk a veřejný sektor financoval. Ovšem problémem fondu není pouze nedostatek financí, je to také nedostatek důvěry z hlediska investorů, protože, a je to i na, nadále politika úspor, která nedovoluje rozhýbat ekonomiky. Evropská potřebuje projekt veřejných investic, veřejného financování, které by přispělo k sociální kohezi a ekonomické omezi v Evropské unii. A minutu má slovo pan Pali. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, stejně jako i řekli ostatní, já mám obavy, poněvadž tyto fondy, tyto prostředky v podstatě budou čerpat z fondů na výzkum mm, a, na, a vlastně i, e, takže e, i e, v podstatě tady to budou tedy nakonec projekty, které nebudou moci být financovány a nebudeme moci tedy bojovat třeba proti organizovanému zločinu, proti dalším věcem a zde i vlastně Teď to vypadá, že i socialisté již opustili ten svůj boj, ten svůj boj proti škrtům a e, voliči, voliči jsou zklamáni, když vidí, co se všechno slibovalo, e, co slibovali socialisté třeba, kte, kteří říkali, že budou bojovat proti škrtům a teď změnili kurz. Je to plán, který je tedy rizikový. Je zde velké riziko, že e, v podstatě to bude proti vůli evropských občanů. Děkuji, pan Balco. Děkuji, paní předsedkyně. E, Junckerův plán e, mnozí vnímají jako jakousi zázračnou zbraň. Z 315 miliard euro, to už by se mělo někde projevit. Z toho 21 miliard e, přišlo z Evropské unie a 15 miliard má být na pákový efekt. Nicméně ono to, ono to není zázračná zbraň, je to spíše čekání na zázrak jaké, jaké, jak, co tady odrazuje eh, eh, soukromou sféru? Je to velká odpovědnost a stát by tady měl fungovat jako garant. Eh, máme poměrně špatné zkušenosti s takzvaným PPP, se spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Pokud ekonomika nemá žádné vlastní cíle, tak potom ani pracovní místa nemohou být cílem. Většina pracovních míst v Evropské unie nabízí, jsou, jsou nabízena malými a středními podniky a proto bychom je měli za každou cenu podporovat. Děkuji. Děkuji. Pan Bogovič, minuta. Eh, najlepša chvála. Eh, naj na začátku povím, že popolnoma podpírám ideju. Děkuji. Na začátku musím skonstatovat, že podporuji myšlenku tohoto investičního fondu. Rovněž podporuji i závazky Evropské centrální banky, poněvadž toto všechno přispěje eh, k mm, většímu růstu a také to i eh, uspokojí více Evropu. Ale je třeba mít jasný harmonogram, který musí být respektován. A zde apeluji na komisi a radu, aby intenzivně spolupracovali s členskými státy, abychom se vyhnuli tomu, co jsme již slyšeli od pana Van Nistelroje. To znamená, abychom nakonec nekonstatovali, že v eh, podstatě všechny prostředky se dostaly pouze do bohatých států. Doposud jsme viděli velké skluzy, eh, a to především, poněvadž eh, zatím mm, soukromý kapitál nebyl ochoten investovat do rozvoje. Takže pozor na to, je třeba přijmout veškeré eh, předpisy mm, v evropských institucích, ale i v členských státech. Děkuji. Děkuji. Paní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 Já si myslím, že balíček, který předložil pan Katajnen, je důležitý eh, krok, ale moje frakce požaduje už mnoho let více investic, protože pouze úsporná opatření zcela zjevně nenastartovaly růst. Eh, proto vítám tento legislativní návrh na strategický fond. Eh, myslím si ale, že je na nás všech, abychom zajistili jeho fungování a abychom zajistili jeho implementaci. Aby se nám to ale podařilo, čeká nás hodně práce. Eh, hlavní eh, problémy eh, jsou podle mě ve výběru správných projektů. To je zásadní. Je zásadní, aby přinášeli evropskou přidanou hodnotu a aby to nebyly projekty, které by byly financovány odinut tak jako tak. Členské státy musí pustit do fondu více peněz a to flexibilním způsobem ze svých národních rozpočtů. Ale já bych se chtěla zeptat místo předsedy Katajnena, kdo bude o těch projektech rozhodovat? Vy jste řekl, že Evropský parlament parlament bude mít svou roli ve slyšeních, ale budeme mít nějakou smysluplnou roli při rozhodování o samotných projektech? Děkuji, tím uzavíráme Catch the Eye a dám slovo opět komisi panu Katajnenovi. Paní předsedkyně, děkuji Děkuji eh, za rozpravu, za vaše myšlenky, nápady. Musím zdůraznit eh, povahu toho investičního plánu. Eh, chci připomenout, co jsem již řekl. Tento investiční plán mm, sám nic nebo věci úplně nezmění. Potřebujeme strukturální reformy, potřebujeme budování důvěry, potřebujeme fiskální politiku, potřebujeme tu správnou měnovou politiku a ještě i potřebujeme evropské společné akce a musíme e, pozbuzovat soukromý sektor, aby investoval v Evropě. Proto investiční plán e, je e, vlastně takovou strukturovanou evropskou reakcí, která spočívá ze tří věcí. Za prvé, je to rizikový fond jehož cílem je podporovat eh, eh, soukromý sektor, aby eh, investoval do rizikových projektů, rizikových regionů, zemí a především jde o malé střední podniky. A druhá věc je transparentní předkládání projektů a proto my chceme skutečně schromažďovat ekonomicky dobře strukturované, ekonomicky životaschopné, dobře strukturované projekty, které snadno naleznou finanční prostředky v různých částech Evropy. A to je přání i institucionálních investorů, i soukromých individuálních investorů. A mm, samozřejmě, oni říkají, naše práce je investovat v Evropě, ale bohužel není zde dostatečné množství e, e, dobře strukturovaných životaschopných projektů. Proto musíme mít e, transparentní řízení výběru dobrých projektů. Dále musíme pomáhat nejenom soukromému sektoru, ale i veřejnému sektoru, aby i veřejný sektor byl schopen strukturovat dobře tyto projekty. Mm, my podporujeme technickou odbornou pomoc, tak aby celá Evropa, všechny části Evropy mohly eh, těžit z těchto nových příležitostí. A za třetí, třetí část, podle mého soudu, ta je nejdůležitější v tomto plánu, a to je jednotný trh protože eh, tady eh, vlastně tímto můžeme vytvořit nové trhy, nové příležitosti pro velké i malé firmy v Evropě. A mm, samozřejmě eh, a potažmo tedy nová pracovní místa. Proto bychom se měli zaměřit na jednotný trh také a nesmíme zapomínat na to, že Eh, ta část, eh, tato součást, eh, tedy ten jednotný trh, má velkou sílu, velkou moc a může tedy mm, vést k velkým výsledkům v tomto plánu. Řada z vás apeluje na pomoc malým středním podnikům a že je třeba i zvýšit možnosti uvěrování malých středních podniků. Já bych apeloval, abyste se podívali na španělskou vládu, to je hezký příklad pro nás chci, aby každá země udělala to tež, protože oni používají tam strukturální fondy jakožto finanční nástroj a e, prostřednictvím toho poskytují likviditu, respektive úvěry malým středním podnikům. To je nejlepší způsob, jak používat strukturální fondy, poskytovat e, úvěry malým středním podnikům to je e, ve většině členských států zatím nevyzkoušená příležitost, takže bych rád, abyste předali eh, mm, toto sdělení eh, do vašich členských států. Nesmíme zapomínat, že Eh, eh, i eh, Evropská investiční banka bude nadále fungovat jako předtím, to znamená 60-70 miliard bude tedy investovat každý rok a mm, do rizikových projektů tedy 60 miliard bude poskytovat jak mm, bez příspěvků členských států, tedy jde o tříleté období. Důvod, proč tento nový fond je menší, je protože on se zaměřuje na rizikové projekty. Nevíme, nikdo neví, jaká poptávka po těchto eh, penězích zde bude. Dámy a pánové, skutečně bych si přál, abychom velice úzce spolupracovali zde a eh, když čerpáme peníze z evropského rozpočtu, tak to znamená, že je musíme brát eh, jasným způsobem. Já doufám, že e, díky pákovému efektu nového fondu, že tím vlastně i podpoříme výzkum. E, jde o to, abychom jednali rychle, abychom otevřeli nové příležitosti našim podnikům a občanům, abychom e, dohnali ten sklus, který máme, co se týče růstu a pracovních míst, protože to je vlastně účel i tohoto nového fondu a investičního plánu. Děkuji. Děkuji panu komisaři Katajnenovi a na konec rozpravy promluví paní Kalnina Lukaševica z Radu. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, chtěla bych vám poděkovat za tuto debatu, která ukazuje důležitost, že jak je důležité nastartovat investice v Evropě po letech stagnace. Je vidět, že e, instituce jsou společně odhodlány připravit e, ambiciozní investiční plán pro evropské občany. Plán, který bude podporovat udržitelný růst a vytváření pracovních míst. Během debaty e, jsem si poznamenala pět takových tematických okruhů otázek. Nejprve jsme hovořili o e, byrokracii, potřebě strukturálních reform v této oblasti. E, poté jsme se dostali k otázce zdrojů financí pro investice a k roli členských států a ke vztahům mezi veřejnými a soukromými investicemi. A e, dále, což je neméně důležité, chceme eh, mít na zřeteli vytváření pracovních eh, míst. Samozřejmě hovoříme o eh, investicích ne ve prospěch soukromých investorů, ale mají to být investice do pracovních míst a růstu, investice do občanů. Padly tu také otázky na využívání financí na roli inteligentních investic a udržitelných projektů. Pak tu byla horizontální otázka na demokratickou legitimitu a roli Evropského parlamentu a e, kompetence členských států. Takže teď e, konkrétně k těmto pěti tematickým okruhům otázek. Já si uvědomuji e, důležitost toho, co řekl pan Weber, paní Rodriguez a pan Kamal. A sice, že e, čekáme na návrh komise a iniciativy v rámci třetího pilíře investičního plánu. E, jak už jsem zmínila ve svém e, úvodním projevu, domníváme se, že právě třetí pilíř v konečném důsledku bude nejdůležitější na podporu soukromých investic. Domníváme se, že tím přístupem tří pilířů eh, učinila komise správné rozhodnutí. Zvýšit investice se v dlouhodobém horizontu vyplatí, ale v krátkodobém horizontu jde o velice komplikovaný projekt. Předsednictví je připraveno nejen zabývat se návrhem na zřízení fondu, ale také je připraveno zabývat se odstraňováním bariér a e, úskalí na vnitřním trhu, zejména v oblasti e, energetické unie, digitální ekonomiky nebo unie kapitálových trhů. Hodně lze také vykonat na národních úrovních. Pokud jde o případné příspěvky členských států do fondu, eh, chtěla bych eh, zdůraznit, že nejprve je potřeba vypracovat detaily v legislativním návrhu, eh, který jsme teprve začali zkoumat. Hlavní je ale zajistit, eh, aby mohly být zmobilizovány nové investice bez ohledu na vyšší příspěvku členských států. Je pravda, že eh, členské státy a národní investiční banky budou moci přispívat do tohoto fondu. Zdůrazňuji ale, že to je pouze jeden způsob, jakým členské státy mohou podporovat eh, investice prostřednictvím EFSI. Kromě toho také budou moci přispívat přímo na úrovni projektů anebo prostřednictvím investičních platform. Komise a Evropská investiční banka odhadují, že e, předpokládaná míra e, financování zmobilizuje až 315 miliard euro, tedy v nový, 315 e, miliard nových investic, které většinou budou pocházet ze soukromého sektoru. Jsou to reálné peníze a je potřeba je využít co nejdříve. Což tedy eh, pokud potom budou ještě další příspěvky od členských států, tak tato částka se ještě zvýší. Pokud jde o přidanou hodnotu tohoto fondu, chtěla bych zdůraznit, že e, rolí e, nového fondu je mobilizovat nové investice. E, adicionalita je velice důležité kritérium. Chceme zajistit to, aby tedy fond podporoval soukromé investice. Teprve jsme začali s zkoumáním legislativního návrhu a právě tak jako parlament i my potřebujeme čas na to, abychom dospěli ke konečné pozici. Už teď je ale jasné, že adicionalita tohoto nástroje bude zásadní. Cílem bude podporovat projekty, které v současnosti finance nenacházejí. Například proto, že jsou považovány za příliš riskantní. Fond by měl snížit to riziko a zvýšit atraktivitu projektů pro soukromé investory. Pokud jde o poznámku pana Bulmana, eh, tak vy jste uvedl několik velice pádných eh, argumentů na které budeme hledat odpovědi v rámci našich interních i meziinstitucionálních eh, diskuzí. Souhlasíme, že peníze by měly putovat tam, kde jsou nejvíce potřeba. A budeme se muset snažit o vyšší jistotu eh, prostřednictvím správných kritérií. Fond se samozřejmě musí zabývat nezaměstnaností, nerovností a vzrůstající chudobou. To je jeho hlavní cíl. A podle mého názoru je jasné, že ambiciozní investiční plán e, pomůže e, podpořit poptávku v krátkodobém horizontu a zvýšit evropský potenciál růstu v dlouhodobém horizontu. Je to nutná podmínka pro to, abychom dosáhli vyšších úrovní zaměstnanosti. Značný nárůst investičních aktivit zároveň také přinese více zaměstnanosti v celé Evropské unii. Návrh komise také e, počítá se zvýšenou podporou pro malé a střední podniky prostřednictvím Evropského investičního fondu což je také značný přínos k zaměstnanosti v Evropě. E, tato část plánu by se neměla podceňovat jelikož bude představovat eh, velký impuls pro aktivitu malých a středních podniků v celé Evropské unii. Pokud jde o obsah eh, diskuzí v Radě, na to eh, zazněla jedna otázka. Chtěla bych vám říci, že včerejší debata byla veřejná. A vzhledem k tomu, že tedy máte zájem, nastíním vám stručně včerejší diskuzi. Ministři eh, projevili eh, ochotu eh, pomoci tomuto plánu k úspěchu. Shodli se na tom, že je nutné financovat ty projekty, které by představovaly největší přínos projekty, které přinášejí pracovní místa, rozšiřují znalosti a transfery technologií v celé Evropské unii. Ať už je to v těch rozvinutých regionech nebo v těch, které o něco zaostávají. Byl zdůrazněn princip adicionality jako jedno z hlavních kritérií. Je ještě zapotřebí objasnit mnoho otázek, aby projekt mohl uspět, aby, aby fond mohl uspět. E, diskuze samozřejmě budou pokračovat a e, práce bude velice tvrdá na zasedáních rady a budeme se snažit dosáhnout co nejlepších výsledků. Pokud jde o roli Evropského parlamentu, tak se velmi těšíme na zahájení vyjednávání o návrhu na zřízení fondu a e, doufáme, že se dohodneme co nejdříve tak, abychom umožnili e, penězům e, téct do ekonomiky. Aby ale, abychom ale uvolnili i soukromé finance, je tu několik důležitých bodů. Za prvé, zprůhlednění rozhodovacího procesu a zajištění úplné nezávislosti při výběru projektů. Rada je ve velké časové tísni, když zkoumá e, návrh komise. Naše předsednictví však chce naplnit e, ambiciozní lhuty, které dala e, Evropská rada, aniž by ohrozila kvalitu legislativního textu. Pokud budeme pracovat konstruktivně a společně, zvládneme tyto ambiciozní cíle splnit. Občané od nás očekávají rychlé výsledky protože eh, na podporu investic, podpora investic nepočká. Takže vážení poslanci, pracujme společně, konstruktivně a postarejme se o to, aby se investiční plán vydařil. Překonejme už konečně eh, ekonomickou krizi. Nastavme společně podmínky pro vytváření pracovních míst a rostoucí blaho evropských občanů. Musíme se snažit o úspěch. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní Kalnině Lukaševice. Tím je rozprava